prezentace postoje Rady k návrhu souhrného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 prohlášení Rady a dávám tímto slovo panu Graminovi, uh, Grameňovi jménem Rady. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu, paní komisařko, Dámy a pánové, mám tu čest prezentovat vám postoj Rady k návrhu souhrného rozpočtu Unie na rok 2016, který schválila Rada jednomyslně 4. září. Cílem, hlavním cílem tedy je podpořit ekonomický růst, investice a vytváření pracovních míst na straně jedné a na druhé straně stimulovat financování politik v oblasti migrace Evropské služby pro vnější činnost. Rozpočet tedy odráží solidaritu směrem dovnitř a solidaritu směrem vně Evropské unie. Já rozdělím svou prezentaci do tří částí. První část bude věnována současné situaci, druhá část bude se zabývat sedmi hlavními prioritami, které byly podpořeny souhlasem Rady a ve třetí části to budou ty další podrobnosti. Vzhledem k tragické současné situaci, které čelíme, s desítkami a desítkami tisíc uprchlíků, kteří utíkají před válkou a vkládají veškeré své naděje do Evropy, je třeba zdůraznit podporu Evropské unie a to jako doplnění iniciativ členských států. Eh, Evropská pomoc situaci, stávající situaci uprchlíků a žadatelům o azyl je jedna, jedním z vyjádření této interní a externí solidarity. Uvedu několik čísel. Dva hlavní fondy sdíleného řízení je MI, MIF a ISF, které mají 3,5 miliard euro a 3,7 miliard euro na období 2014 až 2020. V roce 2015 více než 45 národních programů bylo schváleno ve výši více než jedné miliardy na straně závazku. Více než 210 milionů předfinancování už bylo uvolněno ze strany komise. Dále eh, naléhavá pomoc nebo pomoc v nouzi umožnila uvolnit více než 60 milionů. Dohromady Rada, Parlament Evropský schválili v květnu 2015 Evropský program v oblasti migrace se čtyřmi hlavními pilíři pro lepší zvládání a řízení migračních toků a také jsme schválili opravný rozpočet číslo 5 za tímto účelem. A konečně Evropská unie je jeden z hlavních investorů do sousedních regionů, do regionů sousedících se Sýrií. 550 milionů humanitární pomoci bylo poskytnuto uprchlíkům ze Sýrie, z Jordánska, z Libanonu a z Turecka. V roce 2016 a relokalizace uprchlíků dosahovalo 150 milionů eur pro Řecko a Itálii, které tedy byly eh, které rada akceptovala. Tato témata O těchto tématech určitě bude zítra hovořit předseda komise Jean-Claude Juncker ve své prezentaci o stavu Unie, kde zdůrazní a bude prezentovat zejména nový balíček opatření v této oblasti. Druhá část se bude věnovat těm sedmi hlavním principům, které vedly práce a uvažování rady. Za prvé se nám zdálo důležité hovořit a vyřešit problém ne uhrazených plateb, které by měly být vyřešeny do konce roku 2016 a stanovisko rady vlastně obha, ob, obsahuje ty základní eh, prostředky pro ohrazení těchto závazků z roku 2015 a 16. Druhý princip se týká všech eh, dotací pro do Evropského fondu pro strategické investice v roce 2016, což je naprostá priorita. Třetí bod je migrační politika tam, je, vlast, tam jsou odpovídající prostředky, zejména pro dočasná opatření pro Itálii a Řecko, pro relokalizaci 40 tisíc uprchlíků na jejich půdě a Fond pro azyl a migraci a pro integraci bude dotován 515 miliony euro, eh, což je zvýšení o 35% v roce 2016 oproti roku 2015 a čtvrtý hlavní princip je humanitární pomoc. Platební prostředky se zvýšily o 16% v roce 2016 oproti roku 2015 a dosáhly více než miliardu euro. Pátý princip je snížení Eh, prostředků, které byly eh, využívány podle hlavních eh, línií, které se inspirují parametry, a to je postup programu a projektů, procento provádění reálných a uvažovaných těch projektů a potom kapacita absorpce realistická pro ty jednotlivé programy. Šestý hlavní princip jsou ty rozpočtové linky upravené radou. Eh, jsou hlavně ty, u nichž komise navrhla velmi výrazné zvýšení. A právě to jsou ta čísla, která byla velmi vysoká, kde jsme provedli určité úpravy směrem dolů, určitá snížení tedy, ale když se podíváme na absolutní zvýšení prostředků v této oblasti, tak můžeme konstatovat, že ta zvýšení zůstávají i nadále výrazná. Sedmý a poslední princip Eh, by měl čelit politické nestabilitě, někdy opravdu dramatické, kolem Evropské unie, tak rada se rozhodla, že si ponechá dostatečný manevrovací prostor pro to, aby mohla jednat, pokud dojde k zvyšování a zhoršování konfliktu. Nyní bych velice stručně pohovořil o podrobnostech postoje rady, který byl schválen jednomyslně 4. září a návrh je následující. 515,3 miliardy prostředky a platební prostředky 142,1 miliardy. Pro ty platební prostředky se jedná o zvýšení o 0,6% a u závazků se jedná o snížení o minus 0,5%. 4, což znamená, že komise navrhla snížení o minus 5 takže tomu se blížíme. Eh, stanovisko, které jsme přijali, umožňuje snížit rozdíl mezi závazky a platebními prostředky, takže ten slavný RAL, neuhrazený zůstatek, tak aby se snížily ty neuhrazené závazky. Co se týká uh, těch dalších bodů v jednotlivých líních, konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, což je středobodem politických priorit pro investice a pro zaměstnanost, tak prostředky se zvyšují o 8,6 na straně plateb a o 7 na straně závazku. Abychom mohli realizovat Evropský fond pro strategické investice, což je samozřejmě naprostá priorita, tak se byl schválen určitý rozvoj u programu Horizon 2020 a u programu Connecting Europe Facility a také byly sníženy saturace do velkých infrastrukturních programů Itali, ITER, Galileo a Copernicus a společné podniky. I přes tato snížení tak prostředky pro Horizon 2020 se zvyšují o 9,3% na 840 milionů oproti roku 2015 a bude dosahovat 9,9 miliard euro, což je opravdu velmi vysoké číslo. A rada také mírně snížila mechanismus pro eh, propojení Evropy. Tyto prostředky se zvýší nicméně o 53% na straně závazku na 760 milionů euro a 40% o, na 240 milionů euro, což se velmi blíží těm návrhům komise. Programy Kosmos, Kosm a Erasmus, které jsou velice důležité nebyly postiženy snížením. Chci říci, že program Erasmus Plus bude dotován 1,8 miliardami eur v roce 2016, což představuje zvýšení o 30 oproti roku 2015 v rubrice so ekonomická, sociální a teritoriální soudržnost velmi nízký pokles o 0,45 v rubrice udržitelný růst a přírodní zdroje lehké snížení o 0,45 a o 0,32 na straně závazku oproti návrhům komise v rubrice Bezpečnost a občanství, o které, na které, kterou jsem zdůraznil v mé první části, prostředky se výrazně zvyšují oproti roku 2015 a to o 8,7 na straně závazku a o více než 15 na straně platebních prostředků. Tento, toto zvýšení se týká hlavně akcí v oblasti migrace, což je politická priorita Evropské unie. Rada také akceptovala využití na nástroje pro flexibilitu. V rubrice 4 Rada převzala velkou část návrhu komise Platební prostředky se svyšují o 22,4% a dosahují více než 9 miliard eur a rád bych zdůraznil, že rada se harmonizovala nebo dohodla na těch hlavních částkách s komisí, jako je humanitární pomoc, pomo- makrofinanční pomoc třetím zemím, fond záruky pro externí činnost a nebo podpora Palestině. Rubrika 5 zpráva, administrativa pokles o 31 milionů, který se nedotkne dobrého fungování nebo řádného fungování Evropské unie. Nicméně rada ostatně nezměnila administrativní rozpočet Evropského parlamentu ale bude samozřejmě dávat velký pozor na další snižování zaměstnanců o 5% do roku 2017, které bylo naplánováno. Ostatně bylo rozhodnuto, že se na našem trialogu, že se bude konat v červenci schůze, tedy, kde budeme diskutovat spolu s komisí, parlamentem a předsednictvím o této problematice. Na závěr, paní předsedkyně, vážení poslanci, bych rád řekl, jsme si vědomi budoucím výzvám, zejména pokud jde o migrační toky a vzhledem ke konfliktům, které jsou stále intenzivnější eh, v okolí Evropské unie. Evropská rada považovala za nezbytné nalézt eh, vyvážený a odpovědný kompromis, který zachovává určitý manevrovací prostor pro to, abychom dokázali čelit zhoršování situace, která jsou zřejmá, která pozorujeme. A rozpočet tedy vlastně je ve znaku této interní a externí solidarity, která, nás, která nám všem musí ležet na srdci. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji. Slovo má paní Krecu za Evropskou komisi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěla bych nejdříve poděkovat panu ministru Grameňovi za jeho prezentaci stanoviska Rady k návrhu svorného rozpočtu roku 2016. Komise plně sdílí názor, že rozpočtová disciplina a řádná zpráva je to, co od nás lidé očekávají. Ale naši občané také očekávají, že budeme řešit naléhavé potřeby v probíhajících krizích. Předseda Juncker představí zítra svou, svůj návrh uprchlické krize ve zprávě o stavu Unie. A nedávný vývoj na trhu v oblasti trhu s mlékem eh, také vyvolala 400 eh, mm, milionů euro pro zemědělce bezprostředně. Tento základ se promítne do dopisu, který bude zaslán jako návrh změny rozpočtu v říjnu a bude to znamenat také změnu rozpočtu v oblasti zemědělství. Vracím se nyní k návrhu komise, z čehož vychází stanovisko rady. Návrh rozpočtu na 2016 je globálním návrhem, který pokrývá veškeré politické priority. Má podpořit investice, růst a pracovní místa. Na základě dohody, kde, kde jsme o fondu EFSI dospěli ke schodě a dopis, tedy návrh úpravy číslo jedna, má posílit Evropu ve světě. A náš návrh stále nechává prostor 2,1 miliardy euro v závazcích a 1,6 miliard euro v platbách pod tedy příslušnými kapitolami. Je to návrh odpovědného rozpočtu, rozpočtu pro celou řadu soupeřících potřeb Evropy, kde je prostor pro nepředpokládané události. Pokud je o platby, máme návrh rozpočtu, který respektuje dohodu a platební plán a vede k udržitelnému rozpočtu pro politiku soudržnosti. Komise vítá prezentaci Rady pokud jde o, roz, pokud jde o program politiky v kapitole 1b. Avšak eh, jsme znepokojeni navrhovanými škrty v eh, jednotlivých položkách, v jednotlivých kapitolách. A to má být eh, zdůvodněno nedostatečným plněním do konce června. A mm, jsou zde nedoplatky za minulé roky, včetně kapitoly pro vnější činnost řada položek je zasažena těmito škrty, situace se radikálně změnila od loňského roku. A nyní máme vysokou míru plnění, zejména v kapitole 4, místo prodlení. A z našeho hlediska jako výsledek není důvod snižovat tuto položku rozpočtu. Pokud je o závazky, s uspokojím vidím, že Rada podporuje návrh komise u migrace. Chci zdůraznit, že významné kroky byly již podniknuty v roce 2015, abychom řešili migrační výzvy. 23 víceletých plánů v oblasti azylu a migrace a příslušného fondu a také z fondu vnitřní bezpečnosti byly schváleny a 205 milionů jako předfinancování bylo uhrazeno členským státům z obou fondů. 122 milionů z fondu pro azyl a migraci a 83 milionů z Fondu pro vnitřní bezpečnost. Tyto prostředky nyní budou uvolněny a návrh na 2016 navazuje na návrh úpravy rozpočtu za 2015 a je třeba udělat více v příštích letech. Pokud jde o kapitolu 1a růst a pracovní místa, komice nezdílí důvody pro podstatný škrt u programu, jako je Horizon 2020 nebo Eh, část energetickou z plánu EFSI. Pokud jde o ducha naší dohody o financování eh, eh, finančního partnerství v kapitole 4, škrty jsou navrženy v hlavních programech pro sousedství a pro předstupní spolupráci. Pokud jde o rozsah naší pomoci ve Středomoří, nezahrnuje bezpečnost a je v rozporu s celkovými politickými cíly pro ekonomický rozvoj tohoto blízkého regionu pokud jde o administrativní náklady. Po řadu let komise i řada dalších institucí prokázala disciplínu, pokud jde o administrativní zprávu. My jsme se snažili pracovat s omezenými prostředky v oblasti administrativních výdajů a směřujeme k dosažení snížení o 5 počtu našich pracovníků, avšak stanovisko rady ignoruje tyto snahy. Poskytnu jeden příklad pro komisi, kdybychom měli se držet škrtu 19 milionů euro, museli bychom zmrazit 200 pracovních míst nad rámec 4% snížení, které má být dosaženo 2016. A pokud je o, pokud je o výzkumné pracovníky a výzkumné agentury ve všech kapitolách, bylo by to velmi škodlivé pro řádné plnění těchto programů. Závěrem chci poskytnout informace, pokud je o proces. V polovině října komise předloží návrh úpravného rozpočtu, kde bude, kde bude aktualizace situace v zemědělství a nový balíček pro migraci. To vyhlásí předseda Juncker v Evropském parlamentu zítra. Pokud jde Věříme, že projednání parlamentu a doba na dohodování umožní schválit rozpočet na rok 2016. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, paní předsedně. Děkuji, paní komisařku. A nyní dám slovo panu Fernandešovi, zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pozdravit paní komisařku a také zástupce rady a všechny kolegyně a kolegy. V této věci je parlament sjednocen. Parlament má jasný mandát a e, také vytvořil různé usnesení. To poslední z července se týkalo právě této záležitosti. Takže my zastáváme stále naše e, priority podniky, podnikatelského ducha, interní i externí solidaritu a v našem postoj, toto je, tento náš postoj obsažen v ustanoveních. A má to dopady, má to dopady na určité změny v položce 1a, také dopady na horizont 2020, mechanismu na propojení Evropy a iniciativa pro zaměstnanost mladých, o které si přejeme, aby pokračovala. Nicméně nesmíme nyní zapomenout na to, že nechceme být pokrytečtí, že samozřejmě vše má své dopady, že tu existují záležitosti jako migrace, téma uprchlíku a to vše by mělo být sladěno s rozpočtem, protože solidarita ta nežije jenom z nějakých prohlášení. Solidarita ta se projevuje akcemi. A když jsem naslouchal zástupci rady, tak se zdá, že rada neučinila škrty. Zdá se, že rada obhajuje tu věc migrace, nicméně v položce čtyři s nástrojemi, které mají pomoci vyřešit tuto problematiku, rada škrtá 450 milionů eur v platbách. V položce čtyři. to je nástroj předvstupní pomoci 70 milion eur nástroj na evropské sousedství, zase škrty v několika milionů eur, nástroj na boje proti chudobu v Středomoří o 50 milionů eur, nástroj pro spolupráci a rozvoj o 143 milionů eur, takže rada škrtá. Um, v návrhu komise, ve srovnání s návrhem komise o nějakých o hodně milionů eur. Já nevím, snad tu rada hovořila o nějakém rozpočtu z let 80. 90. a ne o rozpočtu z roku 2016, takže by bylo dobré, aby se pochopilo, že jednomyslně již bylo schváleno na programování e, toho programu na období 2014 až 2020. Nicméně komise v návrhu snížila a rada navíc okromě toho snížení komise ještě škrtá. A to si myslím, že to je nepochopitelné, nepřijatelné, není to v souladu, jde to naprosto proti původním návrhům a prioritám. Rada prostě nemůže eh, říkat, ale myslím, paní předsedkyně, že jste mi dali čtyři minuty k projevu, Nemůžete nyní říkat, že šetříte v těch eh, položkách, kde je dobrá absorce. To není pravda. Vždyť tu škrtáte v horizontu 2020, škrtáte v mechanismu na propojení Evropě, tam všude je dobrá absorpce, škrtáte v těch nástrojích, které jsou zapotřeby a kde je výtečná absorpce. Takže já ne, nechápu, jak se mohou takto deklarovat určitá prohlášení, dělat tu takové řekněme, herecké vystoupení a nikdo tu necítí ani trošku ostudy, nikdo nesčervená nad tím, co říká, protože tato prohlášení, tento projev naprosto není v souladu s návrhem rady a s těmi škrty, ke, kterých se rada dopustila. Děkuji. Děkuji, pane Fernandez, vy jste měl tři minuty a stejný čas má i pan Depre, kterému teď dávám slovo. Tři minuty máte. Děkuji, paní předsedkyně, vy jste říkala čtyři minuty. Eh, omlouvám se, no, je to byl žert. Paní předsedkyně, vážený zástupče rady, paní komisařko, já sdílím, pane předsedo rady, vaše vaši úlevu na roky 2015 a 16, co se týká platebních prostředků. V loni jsme téměř celá jednání strávili s komisí, kde jsme se snažili najít nějaké řešení toho dramatického problému s platbami. Teď ta situace není dobrá, za rok 2015 je špatná, ale je stabilizovaná, ale v roce 2016 by se měla zlepšit. Ale to nebude dlouho trvat. Do konce té finanční perspektivy se budou muset zvýšit platební prostředky, protože strukturálně nebylo uděláno nic, abychom se vyhnuli opakování té situace, v které se ocitneme před koncem stávající finanční perspektivy. Pokud jde o rozpočet 2016, pane předsedo, máme tři hlavní priority. Myslím si, že jsou společné pro téměř všechny politické představitele. A to je nutnost stimulovat růst, čelit Eh, té bezprecedentní vlně uprchlíků, která, kteří hledají záchranu na našem území a vy jste to opomněl, ale myslím si, že to nebylo dobrovolné nutnost eh, čelit eh, teroristickým hrozbám, které nás nadále budou ohrožovat. Já ostatně nebudu dnes hodně hovořit o té třetí výzvě, pouze vám chci připomenout nutnost posílit lidské a technické prostředky pro evropské orgány, jakožto Eurojust, agentura Euriza, které hrají velice důležitou úlohu v, informaci, v výměně strategických informací v boji proti terorismu a v tom, abychom zabránili opakování hrůz různých atentátů. Domníváme se, že prostředky, které jste naplánovali v radě i v komisi, nejsou dostatečné pro to, aby se zajistila optimální eh, efektivnost pro tyto orgány. Hlavní a ten nejnalehavější problém je, kterému dnes čelíme, je ten bezprecedentní příliv uprchlíků na území Evropské unie. S radostí jsme vyslechli prohlášení pana Junckera a některých politických představitelů o těch hlavních směrech. Nehovořím o panu Orbanovi, ale nicméně, pane předsedo, je nutné, aby rozpočtové prostředky Zvýšili na rok 2016. Samozřejmě je tam zvýšení o 169 milionů eur oproti roku 2015, ale to nebude stačit. Bude to stačit tím méně, že kvóty pro rozdělení nebo relokalizaci těch uprchlíků budou stoupat, pokud pan Juncker zítra oznámí eh, rozdělení těch 120 tisíc na těch 40 tisíc, tak se to bude blížit 900 70 milionům euro, které budou muset být využity, abychom splnili článek 18 příslušného nařízení. Takže ono to nebude tak jednoduché. Já už se chýlím ke konci, paní předsedkyně. Lituji, stejně jako můj kolega Jose Fernandez, zpravodaj, že rada ještě pocítila potřebu snížit některé rozpočtové linky v horizontu 2020 a Connecting Euro Facility, zatímco podle všech informací, které máme k dispozici, tyto rozpočtové linky, tam byly předloženy návrhy, daleko vyšší na rok 2015 a 16, ale bohužel vytváříte takové podmínky, na které nemůžeme pozitivně odpovědět a to je mi hluboce líto. Děkuji. Děkuji, pane Dobry. A na závěr této obecné rozpravy. Slovo má pan minister Grameňa, který poskytne některé odpovědi. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že dnes není vhodná chvíle pro obsahovou diskusi o návrhu rady. A k poznámkám, které zazněly oběma z pravodajů, pana Fernandeze a pana Depre. Děkuji jim za jejich zájem a dynamičnost při obhajobě jednotlivých platebních prostředků, ale chci zdůraznit, že snížení, které bylo provedeno radou, bylo učiněno oproti návrhům komise, která sama zvyšuje většinu položek, které byly zde zmíněny. A chtěl bych mimo jiné říci, že u položky u kapitoly 4 máme platební prostředky, které narůstají o 22,45%, takže když hovoříme o škrtech, tak to nejsou škrty oproti rozpočtu na minulý rok, ale jsou to úpravy směrem dolů u značně navýšených částek, ale jak už jsem řekl, nebudeme se pouštět do podrobného vyjednávání. Jsem rád, že jsem se pustil do lirického projevu. Já jsem si připadal jako nesmírně přízemní a vynasnažím se být lepší příště, až budu mezi vámi. Chtěl bych jenom zdůraznit, že budeme s vámi pracovat ruku v ruce a budeme zcela vážně naslouchat vašim návrhům. A chci skutečně vám podat ruku ve smyslu konstruktivní a upřímné spolupráce, abychom dospěli ke kompromisu. Ke kompromisu, který bude o to obtížný, obtížnější, že víme dobře, že dojde k výdajům, které jsou před námi vzhledem k neplánovaným jevům a předseda komise zítra předloží nový eh, balíček komise, který se týká migrační problematiky a to nebude představovat nulový náklad. U zemědělské politiky, jak uvedla paní komisařka, i tady bude třeba mobilizovat finanční prostředky a rozpočet tedy bude náročný, pokud jde o dohodu, ale chci vám říct, že položíme všechny karty na stůl a budeme se snažit najít odpovědné a udržitelné kompromisy v duchu vnější solidarity a také pro zaměstnanost a pracovní místa uvnitř Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Končím rozpravu a nyní přejdeme k následující rozpravě. Navrhuji, abychom zahájili za malou chvilku, než přijde pan komisař Avramopoulos.